Dobré ráno, dámy a pánové, milí kolegové. Chtěli bychom zahájit schůzi, byť 6 minut po termínu. Chci vás srdečně všechny pozdravit v jednom z našich větších sálů ale jak vidím, 9 hodin je ještě časně, e, nicméně kabiny s tlumočníky jsou již obsazené a zdravím srdečně i tlumočníky, kteří nám už i mávají ze zhora. E, ty, ti nejdůležitější kolegové jsou již přítomní, dva spoluspravodajové, jedna paní místopředsedkyně a několik koordinátorů. Srdečně vítejte, máme radost, že dnes již po druhé můžeme mezi námi přivítat pana komisaře Piera Moskovičiho, odpovědného mimo jiné za daně. Srdečně vítejte, pane komisaři. V uplynulých dvou letech jsme jak v plénu, tak i v taxe 2 i zde eh, diskutovali o aktuální daňové politice. Vy jste 14. března v rámci diskuse v plénu popsal současný stav eh, svých eh, snah v tomto ohledě. V tomto ohledu my jsme se nyní již posunuli o sedm týdnů a v mezidobí proběhla řada schůzí k dílčím otázkám. Dnes máme na pořadu celou řadu eh, bodů a témat, mimo jiné i otázku přístupu k dokumentům. Pro všechny z nás v podstatě je tento přístup k dokumentům eh, velmi důležitá věc, abychom si mohli utvořit eh, obrázek o situaci podklady, které nám dala k dispozici Evropská komise a dává stále průběžně eh, k dispozici, jsou stále lepší, to musím říci. Podklady, které jsou přístupny pouze se souhlasem rady, jsou eh, naproti tomu stále eh, nekvalitnější chci ještě podotknout, že takzvaný briefing note skupiny pro etický kodex Group of Conduct z července to znamená předložený po ukončení eh, se 1 a 2, eh, obsahuje 33 stran, z nichž s výjimkou první strany, tedy pořadu jednání, jsou všechny ostatní strany začerněny, protože buď bylo eh, řečeno, že to nepatří k tématu, anebo že se jedná o téma příslušné eh, etické skupiny nebo skupiny pro etický kodex, která eh, je eh, utajená. Já jsem si dovolil vyfotografovat jednu začerněnou stranu, abych vám mohl předložit tento dokument, důkazní dokument. Je to skutečně pouze černá stránka a toto si, pane komisaři, parlament nemůže nechat eh, líbit. Nikoli od vás, ale zejména ne od rady. A já prostě nejsem ochoten to dále trpět. Eh, nemá to nic společného s těmi kvalitními dokumenty, které nám byly dodány. Eh, je to skutečně velmi náročné to číst, protože nejenom v tomto dokumentu, ale i v mnoha jiných bylo několik stránek začerněných. Bez ohledu na to bych se nyní chtěl věnovat eh, otázkám, které jste eh, zodpověděl. Vy jste nám eh, poslal i dopis, písemné vyjádření a než učiním další poznámky, bych vás požádal o slovo a pak budeme diskutovat. Buďte mezi námi srdečně vítán a máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, poslanci, děkuji za toto pozvání které jsem přijal jako vždy s velkým potěžení, potěšením. Myslím si, že je to vhodná chvíle, abychom ohodnotili postup, kterého jsme společně dosáhli v našem společném boji proti daňovým únikům po našem slyšení. V prosinci tento boj proti daňovým podvodům a únikům je podle mě bojem, ve kterém naše dvě instituce jsou přirozenými spojenci. Jsou to přirození spojenci pro politickou agendu, také v koncipování boje proti daňovým únikům a jsou také přirozenými spojenci při úsilí o dosažení transparentnosti. A pokud jde o nás, děláme vše, co je v našich silách, abychom uspokojili požadavky Evropského parlamentu a výboru, kterému předsedáte. Je to absolutní priorita <clears throat> pro komisi, aby tento boj proti daňovým únikům byl úspěšný. Myslím, že jsme přinesli i konkrétní důkazy. A to už eh, po dobu dvou a půl let fungování Junckerovy komise, kde já jsem eh, zodpovědný za daňové otázky máme velmi ambiciozní kalendář, velmi ambiciozní program a také díky spolupráci s tímto výborem a s výborem taxe děláme vše, abychom eh, uspokojili vaše požadavky. Občané i vaší cestou nám vysílají signál, že chtějí, abychom byli velmi ambiciozní a tvrdí v boji proti daňovým unikům. A máme zde tu aféru Panama Papers, která už je sice v čase vzdálená, ale to nás nesmí ukolébat. Nesmíme čekat na příští skandál, musíme neustále pokračovat v práci. Máme zde výsledky šetření vašeho parlamentu, vaší, vašeho výboru a potom 74% občanů na nás také apeluje, abychom dále tvrdě postupovali proti daňovým podvodům a unikům. Ve svém úvodním projevu, než odpovím na dotazy, se zaměřím na čtyři aspekty v terénu jsme začali sbírat eh, plody naší iniciativy. Vždy je zde samozřejmě jistý rozdíl eh, časový rozdíl od chvíle, kdy máme nějakou legislativní iniciativu, než je odhlasována a než je potom prováděna. Rok 2017 bude rokem konkrétního pokroku v boji proti daňovým únikům. V rámci Evropské unie finanční ústavy už se sbíraly informace o bankovních účtech a od září roku 2017 si automaticky státy budou tyto informace vyměňovat. A nejsme sami. 108 jurisdikcí si začalo, nebo si začne v září 2017 vyměňovat eh, informace o daňových účtech, eh, tedy o bankovních účtech a ti, kteří skrývají své peníze v zahraničí. Já jsem teď hovořil s Oli Mauerem, a to je ministr financí švýcarská. Tak eh, ta možnost skrýt eh, své peníze v zahraničí pomalu zanikne. A já si myslím, že to je důležitý výdobytek, na který musíme být hrdí. Pak zde máme výměnu informací o daňových záležitostech a také reporting zemi od země. Cílem je absolutní transparentnost, která samozřejmě ještě zatím dosažena není. Ale tato automatická výměna informací a reporting eh, podle jednotlivých zemí přinese už letos konkrétní výsledky, takže rok 2017 je rokem konkrétních kroků. Znovu, evropské evropská legislativa umožní členským státům přístup ke klíčovým informacím ve finanční oblasti. Umožní jim také provádět eh, cílené audity a to vše musí být transponováno ještě do konce tohoto roku. Vidíte z těchto příkladů legislativní a politickou scenérii, kde se přesouvá náš hlavní zájem. Teď se přesouváme tedy na implementaci. Implementace musí jít ruku v ruce s přijímáním nových iniciativ. Protože, jak se říká, nesmíme usnout na Vavřínech a nesmíme nabrat spoždění proti našemu ambicioznímu kalendáři. Musíme zůstat bdělí, musíme také rozšiřovat eh, svůj záběr a komise musí dohlédnout na dobrou transpozici směrnic. Ale administrativní praktiky, které by dále pokračovaly v rozporu s evropskou legislativou, mohou být detekovány pouze na základě nějaké stížnosti anebo hlubokého auditu ze strany členského státu. Je mi líto, že komise nemá kompetence, aby prováděla tyto audity. Je tedy zásadní pro efektivitu naší společné akce, aby etapy transparentnosti a provádění byly náležitě realizovány. A je tedy důležité, a to je vždy tedy rolí vašeho parlamentu a vašeho výboru, aby politický tlak byl vyvíjen také na členské státy v této klíčové fázi, aby se skutečně v praxi projevily výsledky našeho legislativního úsilí. Druhý bod. Máme tři jasně definované priority pro tento rok. A u každé z těch priorit já nutně potřebuji podporu Evropského parlamentu, protože neskrývám před vámi, že já jsem tady hovořil o tom, že se nám vzdalují v čase ty skandály a je taková přirozená tendence zapomínat na to, takže je tady takový laxní přístup. No, máme CCCTB, víte, že je to strukturální projekt, má dvě dimenze, je zde tedy dimenze vnitřního trhu, je to projekt, který je tedy důležitý pro podniky a potom je zde ještě ta dimenze transparentnosti, to je zase věc, která je dobrá pro boj proti daňovým únikům. Pokud CCCTB spojíme se směrnicí v boji pro, o boji proti daňovým podvodům, tak si myslím, že to vlastně zabrání přesunům eh, zisku do daňových rájů. Přes eh, fiskální prohlášení minulý týden a přes eh, rozhovory, které jsme měli ve Washingtonu na schromáždění Mezinárodního měnového fondu. Já jsem hovořil se Stevenem Minučinem, to je nový ministr financí a také pan Garikon, to je předseda poradců, ekonomických poradců Donalda Trumpa. Eh, I když jsem s nimi hovořil, přece jen máme spoustu otázek ohledně toho, jakým způsobem k tomu bude přistupovat nová americká vláda. Evropská unie musí proaktivně být zapojena do eh, usilování o dobrou finanční zprávu na mezinárodní úrovni. My jsme měli už i dvě zasedání G20 za účasti nového amerického ministra financí. Nebylo to jednoduché, nebudu vám říkat, že se Amerika mobilizuje proti protekcionismu. To by nebyla pravda. Nechci také říci, že je nějaká nadšená v boji proti klimatickým změnám. Ale pokud jde o naše záležitosti, o boj proti daňovým podvodům, tak tam v G20 není žádný odpor proti této tradiční části naší práce, ale pořád musíme zůstat opatrní, protože to, že zde není odpor, neznamená automaticky, že je zde nějaké nadšení nebo vlastní dynamika. Já spolehám na Evropský parlament, že budeme pracovat ruku v ruce, abychom společně dospěli co nejrychleji k dohodě, pokud jde o CCCTB. Abych byl velmi upřímný, bez vás to bude těžké protože pořád jen cítím jisté výhrady, odpor. Některé chápu, jiné si nedokážu příliš vysvětlit. Má druhá priorita, to je samozřejmě evropský seznam daňových rájů. Tady se musíme zaměřit eh, na co nejvyšší úroveň ambicí, ať už jde o obsah, eh, tak i o termíny. Já myslím, že se nám to může podařit. Chtěl bych, abychom do roku do konce roku 2017 měli seznam daňových rájů a jurisdikcí, které nespolupracují v daňové oblasti, aby fungoval jako odstrašující nástroj. Chci tedy, aby parlament začal vyvíjet tlak na členské státy, aby tyto ambice byly naplněny a v termínu, který jsme si přece vzali. Nemusím opakovat, jak je tento nástroj důležitý pokud jde o naši aktivitu na mezinárodní úrovni v zájmu dobré finanční zprávy. Musíme jít touto cestou a pokud tato komise volala po odstrašujících a společných eh, opatřeních, tak si myslím, že je zcela zásadní, aby tento seznam byl vydán včas, aby byl efektivní, aby byl tedy doprovázen efektivními sankcemi. Já nechci, aby to byl nějaký obyčejný papír. Jak říkal Karl Marx. Ano, to jistě není vaše reference číslo jedna, ale myslím si, že v tomto případě můžete být tak trochu marxista. A potom zde předkládáme návrh, který se týká různých zprostředkovatelů, brokerů, eh, bank, které nabízejí mechanismy finanční optimalizace. Pokud tyto mechanismy splňují určitá kritéria, tak musí být také předmětem výměny informací. Daňové úřady tak budou moci lépe identifikovat a mnohem dříve identifikovat eh, legislativní problémy, a kličky, které některým umožní snížit si své daně. A to také bude mít silný odstrašující účinek, protože ti, kteří využívají těchto mechanismů, ať už podniky či jednotlivci, budou známy daňovým orgánům. Já vím, že je zde velké očekávání od Evropského parlamentu v této věci. Zde znovu se naše priority stýkají a já bych byl rád, kdybyste nás mohli posoudit podle textu. Zatím text nemáme, ale vězte, že komise je v tomto odhodlana. Třetí bod, na který bych rád upozornil tento výbor. Nezanedbatelná část zisku z podvodu DPH živí kriminální sítě a to znovu tedy živí i sítě teroristů. A víte, že zde máme ty karuselové podvody, kolotočové podvody, které jsou velmi často páchány zločineckými organizacemi například eh, masivní podvody z DPH a eh, z uhelných kvót, 5 až 10 miliard eur ztrát eh, pro členské státy. Masivní podvody z DPH ovlivňují první daňový zdroj členských států, říkáme tomu VAT gap, je to asi 160 miliard eur ročně 40 až 60 miliard eh, jsou výsledky přeshraničního podvodu. To je tedy ta nevybraná DPH. A to spolu s tím, že je jednoduché tyto peníze odvést na bankovní účty mimo Evropskou unii, velmi oslabuje naše příjmy z DPH jsou velmi zranitelné a nemáme zde moc a velkou naději, že bychom podvodníky identifikovali a že bychom ty peníze dostali zpět. Tento jev musí být předmětem veškerého našeho zájmu, pokud chceme vytvořit spravedlivější daňový systém. Nemůžeme přistoupit na to, že přeshraniční podvody z DPH jsou prostě nevyhnutelným jevem. Od roku 1993 máme přechodný režim, který se nám už stal trošičku něčím permanentním, vytvořil 28 různých systémů a to právě umožňuje ten karusel. My s tím musíme skoncovat a já očekávám podporu vašeho parlamentu pro návrh, který na podzim předložím, aby se reformoval režim DPH aby tentokrát už to bylo opravdu definitivní, aby se posílil boj proti velkým podvodům z DPH. To také bude velmi silný nástroj pro boj proti organizovanému zločinu a proti terorismu. Viděl jsem nedávno nizozemský dokument, který jasně potvrzuje, že je to rostoucí fenomén v poslední době. A konečně bych rád připomněl naše úsilí, abychom spolupracovali s tímto výborem, pokud jde o přístup k dokumentům. Myslím, že jsme na stejné lodi, jako jsme byli, pokud jde o transparentnost. My to bereme velmi vážně. A musím říci, že jsme věnovali velké interní prostředky komise na to, abychom reagovali na váš požadavek v této oblasti. Už jsme poskytli více než 650 dokumentů in camera, více než 820 dokumentů prostřednictvím IT platformy a budeme i nadále spolupracovat v nejlepším duchu. O tom vás mohu ujistit. Velká část dokumentů skupiny pro etický kodex je veřejně dostupná a také tento výbor k tomu má přístup, i když ten výsledek, který jste mi ukázal, může vypadat trošičku jako zklamání. Naším cílem je skutečně poskytnout tomuto výboru všechny dokumenty, které jsou relevantní pro vaši práci podle vašeho mandátu, který komise bere velmi vážně. Takže skupina pro etický kodex řeší spoustu otázek, ale pouze malá část těchto otázek spadá do kompetence vašeho výboru. To znamená, že některá část se vás vůbec netýká. Já jsem ale napsal, aby všechny instituce i rada poskytly přístup ke svým dokumentům. Ale jsou zde samozřejmě limity, jak můžeme působit na radu. Je to důležitá otázka, která musí také najít své místo ve spolupráci našich eh, institucí. Paní generální ředitelka pro daňové otázky v Evropské unii se setká s koordinátory vašeho výboru, aby jim prezentovala, co bylo až dosud uděláno, abyste dostali co největší přístup k dokumentům. A toto je tedy ve stručnosti vše, co jsem vám chtěl říci v úvodu. Ehm, bohužel nebyl jsem tak stručný, jak jsem původně chtěl, protože máme opravdu širokou agendu, takže to je zatím vše a těším se na vaše otázky. Vielen Dank, äh, Herr Kommissar. Wir hoffen und sind eigentlich davon überzeugt, dass wir gemeinsam das Parlament und Sie äh, an diesen schwierigen Steuerfragen arbeiten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 vielen Dank, Herr Kommissar. Äh, ich bitte, dass wir die fünf Minuten Spanne einhalten. Okay. Um, uh, first, I'm, pleased about the progress uh, made on the EU list. To... Za prvé mám radost z toho pokroku, pokud jde o tento seznam a víme, že ten dopis eh, byl eh, zaslán eh, v lednu a tento screeningový proces za účasti expertní skupiny byl již zahájen. A my nyní zkoumáme legislativy na základě těchto kritérií. V rámci druhého kroku expertní panely se spojí s jednotlivými um, legislativami, legislativními sbory a mm, k posouzení to bude dokončeno do září a, a návazně pak proběhnou e, procedurální kroky na radě. Ten seznam bude pak ECOFINem schválen, nebo by měl být schválen koncem e, prosince a pak se bude uvažovat o případných e, protiopatřeních vůči na seznamu uvedeným e, zemím. E, takže takovýto je postup a jsem příjemně překvapen účastí členských zemí v tomto procesu. Pokud jde o americkou administrativu, není tajemstvím, že tady panuje určitá reciprocita mezi EU a USA v rámci nových globálních standardů. My jsme nadnesli to téma um, za účastí americký, amerického protějšku při každé příležitosti a um, chceme, aby se ujali své role, stejně tak jako my uh, USA, stejně tak jako Evropská unie, eh, musí prověřit svůj daňový systém a přizpůsobit jej. Eh, je zde obrovský manévrovací prostor pro Evropskou unii USA, abychom tedy daleko sáhle diskutovali o daňových otázkách eh, a mm, uvidíme, jak si s tím nová administrativa poradí. Pokud jde o reformu Eh, skupiny pro etický kodex, eh, pokud jde o eh, zdaňování podniků. Ta byla velmi užitečná, pokud jde o odstraňování určitých škodlivých praktik, ale je potřeba reformovat tuto skupinu a to je čím dál tím více viditelnější. Stejně tak jako komise i parlament, eh, ta eh, komise opakovaně eh, říkala, že Smysluplná reforma tohoto kodexu je nezbytná, je nutno zajistit férové transparentní daňová pravidla v rámci EU a já vítám také výzvy parlamentu k e, úpravě tohoto kodexu a rád pomůžu v tomto ohledu. Dobře, děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, a nyní má slovo pan Petr Ježek. Děkuji, pane předsedo. Zajímalo by mě, pane komisaři, jak posuzujete implementaci eh, členských eh, zemí, pokud jde o evropské právo v oblastech, o nichž hovoříme. A eh, učinil jste určitě vidíte konkrétní kroky nebo akce od eh, převzetí funkce, pokud jde o kontrolu a zlepšování těchto kroků na straně členských států a má komise dostatek zdrojů, aby zajistila, že legislativa bude řádně implementována, prováděna eh, v členských zemích. To je první sada otázek. A pak bych uvítal, kdybyste trochu rozvedl nadcházející iniciativu eh, regulovat eh, daňové poradce. A mm, chystají se ještě další iniciativy v blízké budoucnosti a snad i eh, v střednědobé budoucnosti a pak v roce 2013 se spolu eh, se svými kolegy ministry financí členských zemí sepsal dopis na komisi eh, se žádostí o předložení EU FATKA. Zajímalo by mne, zda se domníváte, že směrnice o administrativní spolupráci v oblasti eh, daní eh, je určitým druhem EU FATKA, anebo spatřujete určité rozdíly či obdobnosti, protože FATKA je považována za poměrně silný a účinný nástroj. Děkuji. Pane komisaři, děkuji. Děkuji kolego a nyní má slovo pan komisař. Děkuji. Já jsem instruoval své služby, aby se, jak říkáte, podívali na transpozici a implementaci nových směrnic pro transparentnost a boj proti daňovým podvodům. V případě, že členské státy neinformovaly o těchto záležitostech, tak jsme hned zahájili řízení o porušení povinnosti. Bylo to v 39 případech, nebudu všechny zde uvádět do detailu, ale máme informaci a odpověď na naše varování. Většina členských států nás informovalo o svých transpozičních aktech nebo dokončilo je ve 12 členských státech, ale pořád ještě není vše dokončeno. Po té první kontrole kompletnosti komise také kontroluje, zda byly správně implementovány tyto směrnice do národního práva a v šesti členských státech eh, měla komise otázky, pokud jde o soulad implementace. Čtyři případy jsou teď eh, už uzavřeny. Detaily jsou k dispozici. Pokud jde o tak dvě, tak pořád ještě probíhá kontrola. Máme zde jen pár eh, porušení. Jak vidíte, děláme své povinnosti, funguje to členské státy mají tendenci rychle přizpůsobit eh, svou legislativu našim požadavkům. Takže si myslím, že to funguje velmi dobře. Ta informace tady je. Myslím si, že jdeme správným směrem. Pokud jde o ty zprostředkovatele, tak v posledních dvou letech jsme toho hodně udělali abychom mohli efektivně bojovat i v této oblasti proti daňovým únikům a podvodům, ale teď chceme řešit situaci těch, kteří podporují daňové podvody, vyhýbání se placení daní. Nedávné skandály ukázaly, že do toho byly zapojeni zprostředkovatelé, kteří velmi dobře znají všechny daňové předpisy a dokáží je využít ve prospěch eh, tedy svých eh, klientů. Teď musíme proti těmto praktikám postupovat. Tři země už eh, uložili povinnost daňovým poradcům, aby informovali o svých schématech, která používají. Teď chceme zvýšit ještě pravidla pro transparentnost i u daňových poradců a zprostředkovatelů ještě do léta. Chceme, aby to bylo implementováno co nejrychleji. Pokud je o FATKA, tak eh, na mezinárodní úrovni už máme implementován odpovídající standard a komise chce zachovat eh, tento dialog eh, s třetími zeměmi, tím chce tedy přispět k tomu celosvětovému dialogu a působit na nezúčastněné jurisdikce. Wir sind natürlich interessiert auch zu hören, welche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 i have two questions. The first uh, concerns the so-called dependent territories of the, the EU member states. We had a, a hearing on this uh, topic earlier this week. And A vypadá to, že některé členské státy že některé státy eh, mají plnou kontrolu nad e, územími. Týká se to tady těch zámořských území, karibských oblastí, ostrovů v Lamaňském průlivu, potom zámořská území týkající se Nizozemska, Spojeného království Francie a podobně. Chci se zeptat, do jaké míry si komise uvědomuje, že zde dochází k jakési změně, k přesunu, tedy kde dochází k tomu, že se z daňových důvodů ve velkém přesouvají zisky právě z Evropy do těchto území a že k tomu už dochází delší dobu. A co lze udělat pro to, aby byly členské státy motivovány k tomu, že budou provedeny příslušné právní změny, aby zde byl napraven ten, řekněme, škodlivý nesoulad mezi tedy těmi územími, které formálně patří k danému státu a mě by tedy zajímalo, jak to vidíte. Zkrátka chci se ptát, můžeme s tím něco udělat, anebo to prostě musíme tolerovat, že ta situace je taková, jaká je. A potom poslední legislativní iniciativa, která je nyní v parlamentu a je to veřejný country by country reporting. Reakce některých partnerů mimo EU je taková, že vyjadřují určité znepokojení že by tato iniciativa mohla vést tomu, že vlastně budou zveřejňovány obchodně citlivé informace a že by to mohlo mít dopad na investice. E, jsou to například to, že e, ceřené společnosti společností, e, když matky jsou mimo EU, by byly delokalizovány z EU a potom také příliv investic z těchto zemí USA, Kanada, Japonsko, že by mohly být nižší. A druhý potenciální dopad je, že by to mohlo podkopat standard OECD. Mám zde na mysli akci 13 BEPS. To bylo vytvořeno po velice dlouhých a komplikovaných jednáních a mohlo by to vést k tomu, že některé státy možná by opustili to, tu dohodu. A proto by mě zajímalo, jak vidíte eh, vy tyto eh, obavy, které zazněly při setkání s americkými kolegy. Děkuji vám, pane Rosáty. To poslední se řeší v rámci legislativního procesu. Měli jsme k tomu slyšení, tak nyní má slovo pan komisař. Hodně otázek v krátkém čase, abych na ně mohl odpovědět, ale pokusím se být telegraficky. Ta první otázka. My jsme si vědomi těch problémů, o kterých hovoříte určitě. Je to součástí procesu listingu, na druhé straně součást každodenní práce skupiny pro etický kodex. Musíme se konkrétně podívat na jisté jurisdikce, například ostrov Man a tak dále, protože tam ty daňové režimy jsou eh, zkoumány v rámci skupiny pro etický kodex. Eh, tam se také přizpůsobil eh, nebo je třeba to přizpůsobit také globálnímu standardu, pokud je o transparentnost. Pokud je o CBCA, tak tam jsou dvě otázky. Nejdříve tedy ta argumentace, když komise navrhla transparentnost a zveřejňování, bylo to na základě studie o dopadu a veřejné konzultace. Samozřejmě zde vzniká otázka konkrétního rozporu, možného rozporu mezi investicí a transparentností a také reciprocitou. Já jsem o tom hovořil v souvislosti eh, s tím, když jsme byli v USA a také s Angelem Curiou. Teď je na Evropském parlamentu, aby tedy také se do toho zapojil a na členských státech. Já jsem přesvědčen, že v jistých limitech a my jsme do našeho návrhu integrovali tyto limity, že zde nebude rozpor a že dosáhneme transparentnosti, ale je na členských státech, aby se vyslovili, je na Evropském parlamentu, aby tedy se do toho zapojil. Já jsem v těch debatách pozoroval opravdu velký příklon k transparentnosti. Myslím, že tato debata musí být dále vedena, ale vím, že v radě to není jednoduché, tam potřebujeme i ten váš tlak, ať negativní nebo pozitivní. Komise bude pokračovat v tom svém návrhu zveřejňování. Děkuji, pane komisaři. Včera jsme prověřili pozměňovací návrhy a zjistili, že i v parlamentu bude obtížné nalézt společného jmenovatele k tomuto bodu a orientace podle předpisu BEPS je určitě důležitý záchytný bod. Pokud jde o e, ta svrchovaná území, tak e, máme na seznamu celkem 33 svrchovaných území Evropské unie, nejenom e, ostrovy v Lamaňském kanálu, které jsou podezřelé z daňových podvodů. To je něco, co zaznělo a čemu musíme věnovat pozornost. A nyní má slovo pan Paul Tank z, z frakce socialistů a demokratů. Děkuji, pane komisaři, děkuji za vaši účast. Včera jsme měli první slyšení parlamentu o CCCTV a jedna z diskusních, jedno z diskusních témat se týkalo právě tohoto návrhu. My bychom rádi slyšeli váš názor zda by to mohla být odpověď na ten závod směrem dolů. V některých návrzích daňové administrativy prezidenta Trumpa se tedy sazby snižují z 35 na 15 a to se odklání od toho obvyklého amerického systému a e, obáváte se také, že vlastně eh, tato, tento závod o snižování sazeb se zrychluje a eh, myslíte si, eh, že CCTV je správnou odpovědí? Druhá otázka, ta se týká daňových poradců. Co se děje na úrovni členských států podle vás? Myslím, že tady se mohou členské státy věnovat eh, například otázce ehm, povinného zveřejňování a dalších věcí. Vidíte určitou iniciativu na jejich straně? Je to skutečně eh, stěžejní, protože tady jaksi ehm, zákon sám si vytváří svou poptávku. Děkuji, pane kolego tým eh, daňových poradců je skutečně virulentní, protože jsme zjistili, že ze 403 případů panamských papírů Lucemburska bylo pouze 73 eh, eh, odhaleno a pouze 100 z nich se týkalo panamských papírů. Prosím, pane komisaři. Za prvé bych zde chtěl stvrdit, že Spojené státy americké jsou z jedním z našich nejsilnějších obchodních eh, partnerů a spojenců. Na to nesmíme eh, zapomínat, i když tady musíme provést určité korekce. Já jsem navštívil Spojené státy před dvěma týdny, měl jsem příležitost hovořit s několika osobnostmi, včetně Janet Yellen a eh, paní eh, Lagardové, pan Minuchinem a dalším. Také jsem zdůraznil eh, skutečnost, že je nutno rozlišovat mezi eh, krátkodobými prohlášeními a dlouhodobou americkou politikou. Víte, že mm, tam probíhala iniciativa ke snížení daně korporací, která a ta daňová sazba je nyní nejnižší, jaká kdy byla. A my chceme spolupracovat s našimi zahraničními partnery, včetně USA, ve snaze potírat vyhýbání se daním a daňovým únikům. Samozřejmě budeme bedlivě sledovat americké iniciativy a další detaily. Myslím, že se vyhýbáme s katastrofickému scénáři, to by byla ta hraniční daň anebo takzvaná Border Adjustment Tax, která by sváděla k určitým odvetným opatřením. A je zapotřebí tom pokračovat. Myslím, že se pohybujeme v prostředí, které je pohyblivé, zejména pokud jde o korporátní daň. Nejlepší reakce je eh, dále implementovat BEPS eh, v EU i globálně v rámci eh, G20 a spolu s partnery OECD a také usilovat o CCTB. CCTB je, myslím, nejlepší odpovědí na nutnost stabilizovat daňový základ pokud jde o ty promotéry a zprostředkovatele, prostředníky, jak již bylo řečeno, v červnu se budeme touto iniciativou zabývat případnými sankcemi pro ty, kteří nedodržují evropská pravidla a e, můj názor na to je příznivý. Děkuji, pane komisaři. Dalším je pan profesor Bernd Luke za EKR. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji panu komisaři za jeho přítomnost. Podstatným prvkem v představách komise a i tohoto výboru při potírání eh, praní špinavých eh, peněz, vyhýbání se daním kriminálním aktivitám je tedy eh, zlepšovat informovanost veřejnosti a veřejných orgánů zvýšenou transparentností, rejstříky a tak dále. Ale zcela zásadní je i možnost zpracovávat zpracovávat tyto informace, to znamená disponibilita zdrojů, abychom zpracovávali informace. E, prací tohoto, e, tohoto výboru i já osobně e, jsem zjistil, že těchto zdrojů se značně nedostává. Z některých členských zemí vím, že z těch případů, která jsou podezřelá a která se nahlašují, pouze jedno procento může být zpracováváno nebo vyšetřováno příslušnými úřady. To znamená, i když v souladu s našimi pravedly, i když existuje tedy eh, podezření, eh, v případech eh, tedy podezření je pouze jednoprocentní pravděpodobnost, že tento případ bude stíhan, protože se nedostává zdrojů. Je tedy podezření, že eh, kriminálními aktivitami vznikají daňové výpadky v řádu třímístných čísel a současně ale není eh, dostatek zdrojů, respektive eh, příslušných orgánů a odborníků, aby byly tyto případy stíhány, protože v podstatě ty daňové úniky a daňové podobnosti podvody jsou takové, že eh, ty zdroje, to znamená orgány eh, činné v trestním řízení by měly být eh, takzvaně samofinancovatelné. Co by se dalo vlastně dělat proti této eklatantní nečinnosti tváří v tvář podezřelým případům? Děkuji, pane Luke, a nyní má slovo pan komisař. Jsem velmi rád, že se na něčem shodneme. Tak to vždycky není, pane Luke. Samozřejmě se shodneme na tom, že je nutno bojovat proti daňovým unikům a podvodům. A to je věc, na, kterou se shodnou, na které se shodnou všechny politické frakce. Je to téma, kde Evropa, kterou někteří kritizují, je nejen potřebná, ale také užitečná. Je to také součástí té evropské narrativy, kterou musíme více obhajovat před našimi spoluobčany, protože toto je hezký důkaz eh, o užitečnosti Evropy. Já si myslím, že tady je skutečný problém, na který musíme přinést odpověď, ale zase s ním to nesmíme přehánět. Než jsem byl evropským komisařem v minulém životě, jsem tedy byl ministrem financí v mé země Francie. A mohu vám říct, že ministr financí má celou řadu důvodů k tomu, aby zahajoval ambiciozní programy na boj proti daňovým podvodům, etické, morální, politické i finanční důvody. Jsou to totiž příjmy, které přicházejí, aby zaplnili deficity což je nutnost. A v případě Francie máme každý rok, já už teď tedy nejsem v této situaci, ale máme programy, které nám umožňují vybrat více než 2 miliardy daní, přímo tedy z těch peněz, které byly ztraceny při unicích a podvodech. Musíme pracovat společně na tom, abychom v případě, kdy je to nutno, abychom vytvořili nebo zlepšili administrativní kapacity, abychom zabránili daňovým podvodům, aby ten boj byl ještě efektivnější. Děláme to prostřednictvím workshopů financovaných z programu v oblasti daní, také prostřednictvím toho, že dáváme k dispozici IT nástroje, také zkoumáme nové technologie, které jsou velmi důležité k tomu, aby se řešily ty konkrétní případy. Ale ano, souhlasím s tím, že musíme velmi jasně říci členským státům, že jejich povinností i jejich zájmem dát k dispozici tyto administrativní kapacity, aby se lépe vybíraly daně, aby se lépe bojovalo proti daňovým únikům a podvodům. A to je signál, který já velmi jednoznačně podporuji. Děkuji. Já předpokládám, že komise má tady k dispozici údaje o úřadech členských států. Možná byste nám dodatečně mohli dát tedy, pane komisaři, k dispozici. Není za ALDE eh, Majte Ruiz. Děkuji, pane předsedo. Pane Moskovici, já jsem velmi ráda, že nám říkáte, že ten odhad 160 miliard eur, které ztratíme, nemůžeme přijmout jako něco fatálního. To by byla vlastně komplicita z naší strany a neslo by to sebou i politickou odpovědnost. Je tedy zajímavé, že o tom hovoříte. Ráda bych se vrátila k těm nezávislým územím. V panamských eh, papírech se ukázalo, že více než polovina podniků které do toho byly zapojeny, pocházely z těch nezávislých britských ostrovů. Já se chci zeptat, nemůžeme uplatňovat eh, komunitární aky přímo i na tato území? Jaké kompetence skutečně máte? Spíše než se na to jenom podívat. To, že se na to podíváte, to k ničemu nepovede. Nebudeme kvůli tomu efektivní. A za druhé, Vyžadovalo by to změnu smlouvy. A také jste hovořil o tom, že je zde odpor vůči CCCTB, CCCTB. To je odpor, říkáte, že něco je, tedy některé výhrady jsou pochopitelné, jiné ne. Můžete nám k tomu říci více? Děkuji. Děkujeme, paní kolegyně. Pane komisaři, prosím, máte slovo. Teď máte o něco více času. mám trochu víc času, ale ta odpověď je poměrně jednoduchá. Protože jsme zde konfrontováni se situací, která má dvě strany. Buď tedy hovoříme o územích, která jsou mimo Evropskou unii a v tom případě tedy nejsou přímo zasaženy, jsou součástí toho procesu listingu, který tady zavádíme. Chceme, aby ten kalendář byl dodržen, aby náš úkol byl splněn. A já využiji této otázky k tomu, abych zopakoval, že jsem poměrně spokojen s tím, jak tento proces postupuje a také jsem optimista s tím, že ten první celoevropský seznam, tu černou listinu daňových rájů spolu se sankcemi budeme mít do konce tohoto roku. Pokud jde o druhý případ, pokud se tedy jedná o území, která jsou v Evropské unii, mohou mít zvláštní statut podle toho, pod jakou zemi spadají, tak v tom případě zde platí naše společné aky, komunitární aky, naše pravidla. <clears throat> Ta situace se trošičku možná zkomplikuje, když nějaká velká země, jedna velká země tedy, vystoupí z Evropské unie. Pak to bude součástí témat, na které se budeme muset společně podívat. Mohu říci, že třeba ti zprostředkovatele, kteří působí na těchto územích, budou pokryti naším návrhem. To je zásadní případ eh, v obou těchto situacích, protože nesmíme vytvářet žádné díry, které by umožnily využít třetí jurisdikce. Merci beaucoup. Als nächster für... Děkujeme. A nyní za prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Včera ve Španělsku byli zadrženi bylo zadrženo sedm ředitelů eh, z banky Santander a tři z Paribas. Kvůli tomu, že pomáhali politikům a podnikatelům a sportovcům prát svoje peníze. To je další důkaz, jak třeba daňové kabinety, daňoví poradci nebo banky jsou základním pilířem pro defiskalizaci velkých e, zisků. To je cesta, která navíc využívá také praní špinavých peněz a další finanční praktiky. Je tam jasná jejich komplicita těch zprostředkovatelů. A vy jste mluvil o tom, že přijmete opatření v tomto smyslu. Já bych vám chtěl říci, ta opatření budou jen kosmetická, anebo půjdou skutečně ke kořenu problému, protože vy jste hovořil také o občanech. Občané málo věří komisi, která je potřísněna takovými věcmi jako LuxLeaks, Juncker, potom uh, potom eh, třeba eh, Arias Kaněte, a nebo eh, Baroso, že jo, ten taky odešel, když se tam objevil ten skandál. Jakou váhu bychom měli dát těm zprostředkovatelům v legislativě? Jaké sankce chcete zavést proti těm zprostředkovatelům? Třeba odebrání profesionální licence, to by mohlo být jedno z těch opatření. Je zde přeshraniční charakter těchto operací. Myslíte si, že by na to měly dohlížet evropské instituce anebo členské státy? A na závěr, zpráva o podezřelých aktivitách vám bude stačit, anebo zde bude požadavek registru informací, kde se bude kvalifikovat a kvantifikovat profil těchto operací. Děkuji. Děkuji vám. Prosím pěkně, vy jste řekl, že to předložíte a e, nyní už e, je tady dotaz na zcela konkrétní výpovědi. Prosím. Z definice, když směrnice není ještě navržena v kolegiu, tak nemohu anticipovat, v jakém bude stavu, když ji komise předloží. Ale mohu vám říci, že pokud budeme jednat proti daňovým poradcům a zprostředkovatelům, nebo to, že proti ním chceme jednat, je založeno na tom, že si stejně jako vy myslíme, že je to skutečné téma, kde je nutno situaci řešit. Protože tito lidé mají právní a finanční znalosti a na jejich základě vybízejí k daňovým podvodům. A my potřebujeme skutečný systém transparentnosti. Já určitě budu mít ještě příležitost předstoupit pro tento výbor pana, protože jsem vám ještě nedal všechny informace. Ještě máme informace o těch zemích, kterých se to týká, o kterých jste hovořil předtím, ale uvedu tři principy, na kterých pracujeme s generálním ředitelstvím tax, abychom připravili tyto návrhy. Náš návrh bude zaměřen na všechny zprostředkovatele, nejen některé profese. Všechny profese budou zahrnuty. Za druhé, náš návrh bude pokrývat všechna schémata daňové optimalizace. Nebudeme mít vyčerpávající seznam schémat, ale bude to opravdu vyčerpávající, protože to nám umožní se přizpůsobit, protože víme, že třeba právní nebo technické know-how nezná žádné limity. Takže tento přístup podle kritérií nám připadá nejlepší. Za třetí, náš návrh bude, jak jsem říkal, zahrnovat všechny jurisdikce a pokud ten zprostředkovatel bude ve třetí zemi, pokud nesplní své povinnosti, tak eh, prostě bude muset bude tím zasažen. To jsou tedy ty tři osy práce a otázka sankcí zde samozřejmě také vzniká. Děkuji za toto vysvětlení. To je skutečně velmi dalekosáhlý návrh. Smím-li to již dnes posoudit. Nyní má slovo paní Žolí za frakci Zelených. Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel dnes mezi nás. Já s velkým zájmem očekávám návrh komise o zprostředkovatelích. My známe jejich eh, rozhodující roli. Výbor pana provedl studii o jejich roli, ta byla zveřejněna před několika dny, minulý týden. A já jsem si říkala, zda v tom vašem návrhu bude se počítat také z jejich trestní odpovědnosti, protože oni jsou vlastně spolupachateli eventuálních tedy těch daňových podvodů, která je, které jsou vyčítány těch, těm jejich klientům. V některých zemích jsou ty postihy dostačující, v jiných ne, takže já si myslím, že by to bylo užitečné. A pak mám ještě druhou otázku. S velkým potěšením jsem se dověděla, že vaše komise zabránila tomu, aby jedna miliarda euro transitovala přes eh, daňové ráje. A chtěla bych nějaká upřesnění, jaké instituce chtěly využít daňových rájů, aby tam přesně převedly své peníze a jak jste se vůbec k tomu dostali, že jste to zastavili. Děkuji vám, paní místo předsedkyně. Pane komisaři, dvě doplňující otázky na vás. Pokud je o zprostředkovatele, je klíčové, aby definice zprostředkovatelů pokryla všechny, kteří jsou schopni poskytovat služby jistým profesím, protože jinak by zde vznikly díry v legislativě. A povzbuzovali bychom tím jisté zprostředkovatele, aby pokračovali v práci. V souladu s iniciativami z nedávné minulosti, pokud jde o opatření na boj proti daňovým podvodům a únikům, tak komise preferuje spíše hard law než soft law – jako etický kodex, který se těžko vymáhá v této záležitosti. Takže půjdeme touto cestou. Pokud jde o zprostředkovatele, je zde povinnost transparentnosti a já myslím, že je na daňových orgánech, aby z toho vyvodili závěry. Takže v této fázi nepočítáme s tím, že by zde byla ustanovení z oblasti trestního práva. Pokud jde o to odhalení, o kterém jste se zmínila, tak já jsem nečetl Lusuar, nemám tu informaci, takže já se poinformuji. Jen jsem požádal EIB a EBRT, aby lépe kontrolovali využití prostředků Unie, protože já si myslím, že když jsme evropská instituce, a já jsem hovořil i se zástupci těchto dvou institucí. Setkal jsem se ve Washingtonu eh, s předsedou Ebert nebo s prezidentem Ebert a potom také s panem Hoyerem z EIB. Musíme si dávat vždycky velký pozor na využívání evropských prostředků. Jsme Unii, která z boje proti daňovým podvodům a únikům dělá skutečně standard a my chceme, abychom byli lídrem v této oblasti. Paní Žoli, děláme všechno, co můžeme, ale věřte mi, daří se nám lépe než ostatním. Když chceme být lídrem, musíme jít příkladem. A komise, která je zapojená do vedení EIB, vždy zastávala ten názor, že je nutné, aby území, která dostává jí evropské prostředky, sama dodržovala normy dobrého daňového řízení a zprávy. Potřebujeme vaši pomoc, abychom zlepšili legislativu, především finanční nařízení EFSI a potom vše to, co souvisí s legislativou v oblasti externích půjček. Ale děkuji za to, že jste vznesla tuto otázku, která nám umožňuje trošičku to tady upřesnit, pokud jde o pozici evropských institucí, tak je zde jasná morální a politická povinnost jít příkladem v této oblasti. Děkuji, pane komisaři. Zástupce EFDD nevidím a proto má nyní slovo paní Barbara Kaput za ENF. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři Moskoviči, že jste dnes se dorazil k nám do výboru. Já mám eh, dvě eh, témata, k nímž bych eh, ráda podala otázku. Za prvé daňové oázy a černá listina a za druhé daňová spravedlnost. Vy jste dnes uvedl, že černá listina, která má být sestavena do konce roku, je jednou z priorit i komise a že jste optimistou, že ECOFIN rovněž do konce roku takovouto listinu schválí chválí. To si přejeme všichni, ale já jsem nabila dojmu, že existují ještě určité nesrovnalosti ve vztahu k definici kritérií, na jejichž základě má tento seznam vzniknout. Existují kritéria OECD i kritéria komise, to znamená výše daňového, eh, daňové sazby, transparentnost a mezinárodní výměna a kooperace se státním společenstvím a pak existuje seznam FETF, e který má 25 bodů, bodový katalog, podle něhož se postupuje. Já jsem si všimla na základě diskuse o směrnici o praní špinavých peněz minulý týden v Ekonu, kde se diskutovalo o tom, proč nemá do toho být zařazená Panama. Existují konkrétní kritéria, proč eh, nebo na základě eh, kterých se posuzují potenciální eh, země, které mají být zařazeny do eh, černé listiny. A mm, dovedete si představit, že by se k tomu připojili i zpravodajové CPRS, anebo že mají být zohledněny všechny jurisdikce a může existovat něco jako obrácení důkazního břemene, to znamená, musí Panama dokázat, že odpovídá pravidlům. Dále existuje zpráva maltéského předsednictví o daňové spravedlnosti a bude to, nebo bylo to v Dubnu předloženo ECOFINu. Tam se praví, že potřebujeme rovnováhu mezi mnoha zákonnými úpravami a změnami ohledně zdaňování, eh, které se budou uplatňovat v rámci potírání eh, daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem a v rámci nastolení spravedlnosti. To je velký problém pro podniky a eh, počet těchto úprav má být na příště eh, snížen, aby se rovnováha zlepšila. Jak posuzujete vy tento pracovní dokument maltéského předsednictví a mm, může mm, být případně i kontra produktivní, například ve vztahu k CCTV a jak by eh, měla být tady zajištěna rovnováha. Děkuji. Ten dokument ještě nemáme, ale asi jej obdržíme a pak dáme k dispozici. Prosím, pane komisaři. Euh, pokud jde o ten eh, daňový seznam, tak teď máme pět expertních skupin, které na tom pracují, je to asi 30 lidí, mají 92 jurisdikcí, které tedy proskoumávají. A proto já jsem hovořil o takovém opatrném optimismu, pokud jde o vyhotovení toho seznamu, té listiny. Postupuje to dobře a kritéria jsou jasná. A tato kritéria jsou ze tří oblastí. Za prvé kritéria BEPS, za druhé transparentnost a za třetí škodlivé finanční praktiky. ECOFIN dospěl ke kompromisu, který jsme považovali za přijatelný. Postupně se přitvrdila kritéria s časem. Pokud jde o praní špinavých peněz, paní Jourová, myslím, že je v lepší pozici než já, aby diskutovala o detailech eh, o této směrnici. Pracují na tom její služby, ale mohu vám říci, že komise jako celek si je vědomá těch obav nebo otázek parlamentu, který je znepokojen, aby Některé tedy země nebyly pokryty, já to chápu. My se snažíme najít co nejlepší cestu, abychom dosáhli toho, že tady nebude nerovnost. A třetí otázka zde byla zmíněna na neformálním ekofinu na Maltě a já jsem měl příležitost eh, s tím, nebo o tom hovořit také ve Washingtonu s Angelem Muriou. Nemůže existovat eh, fiskální spravedlnost, pokud zde nebudeme mít eh, právní stabilitu v daňové oblasti a jasný rámec. Protože daňová a právní nestabilita je velmi škodlivá. O tom jsem přesvědčen. Ovšem není zde rozpor mezi právní stabilitou a bojem proti podvodům a transparentností, nebo bojem tedy za transparentnost. Já to tady opakuji. Náš boj za transparentnost musí jít ruku v ruce s naší snahou dosáhnout stability. A když se dívám na eh, projekt AKCIS nebo CCCTB, tak to je samotné srdce tohoto projektu. To musí být strukturální reformy, které zajistí stabilitu v čase a dlouhodobě a zároveň umožní bojovat proti daňovým únikům a podvodům. Nemůžeme stavět jednu věc proti druhé, aby stabilita nebyla takovou záminkou, abychom polevili v boji proti daňovým únikům a podvodům. To jsem říkal také našim malckým kolegům. Děkuji vám, pane komisaři. Není Luděk Niedermayer za EPP. Děkuji vám, děkuji, že jste přišel k nám. Já se omezím z časových důvodů na jednu otázku, ale na úvod. Myslím, že můžeme být eh, určitým způsobem hrdí na pokrok v téňových věcech. Když jsme s delegací pana jeli do USA, tak jsme si srovnávali ten pokrok, jak je tady a v USA. A potom fatka, tomu zazněly dva předcházející dotazy, Vím, že právní situace je velice komplikovaná, FATKA byla vyjednávána na úrovni členských států, ale rád bych vás požádal, abyste se snažil získat mandát od členských států a začal opravdu vyjednávat o té eh, reciprocitě, aby to fungovalo, mělo to výsledky. A otázka se týká vašeho eh, portfolia, portfolia eh, paní Jevorové. Týká se to těch Eh, skutečných vlastníků a ten eh, práh pro eh, držení akcí a podílů a že těch 20-23% je moc, že bychom měli jít níže a Chtěl bych se teda zeptat na váš názor a děkuji za účast. Děkuji i za stručnou otázku. Ano, to bylo určitě dobré téma, které bylo nadneseno. Pane komisaři. Děkuji vám, pane Niedermayere za to, že jste eh, ocenil stávající práci a je to také určitě díky naší dobré spolupráci. Co se týče FATKA, tam je textu, což tedy znamená vlastně jaksi ukončení toho eh, bankovního tajemství a to je vlastně ten nejvýraznější nástroj, který máme pro zajištění vyššího stupně transparentnosti ve finančních informacích. Už jsem o tom hovořil, že ta legislativa v EU již existuje, existuje i globálním měřítkům. Komise vypracuje zprávu za období od dneška do roku 2019 o tom, jak ten systém funguje. A v této souvislosti budeme tedy schopni vyhodnotit, zda je potřeba učinit nějaká další opatření, například nějaké zvýšení těch sankcí v případě nerespektování povinností danými aktéry. Nyní asi není realistické hovořit o mandátu v souvislosti s USA, Probíhá to v rámci těch stávajících eh, dohod s členskými státy, že se najde pro toto téma řešení. Ale určitě budeme usilovat o reciprocitu. Téma beneficial ownership, jak víte, tak přístup k, těm, tomuto typu informací je nesmírně důležitý, aby se bojovalo proti daňovým unikům A v směrnici AML jsme v tomto duchu eh, měnili a daňové úřady by k tomu to, typu informací měly mít inf, přístup v těch národních centrálních rejstřících a tyto rejstříky by měly být navzájem propojeny v rámci EU. Což tedy implicitně znamená odpověď ano. Ale přístup eh, tam ovšem není explicitně uveden nad rámec daňových eh, trestných činů. Takže to některé členské státy interpretují tak, že to tady v těchto případech nemá být. A pokud by zde byla ta úzká interpretace, tak by bylo důležité zde e, mít e, eh, uší, e, lepší definici přístupu k těm rejstříkům, než to mít přes tu směrnici AML a měla by se tedy specifikovat i klíčové prvky týkající se identifikace té fyzické osoby, která tam zatím je, co by daňový rezident a prostřednictvím daňového identifikačního čísla, což by bylo uloženo v tom daňovém eh, rejstříku. Ale já bych tedy počkal nyní, až rada a Evropský parlament dokončí svá vyjednávání, než by se provedla ta revize s ohledem na to, jestli je třeba tady něco změnit. Děkuji vám, pane komisaři. My jsme se domluvili, že do 10.30, pokud byste měli ještě několik málo minut času na rozvoje potom setkání koordinátorů, tak pokud máte čas, tak bychom mohli dát slovo všem otázkám. Nyní má slovo Emanuel Morel. Ano, děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel i za vaši práci v zájmu daňové spravedlnosti. Já se vrátím k otázkám, které už zde zazněly, ale chci ještě upřesnit. Pokud je o reporting podle jednotlivých zemí, veřejný, tak eh, údaje se poněkud změnily. Vzpomínáme si na ten konečný závěr nebo návrh komise, který říkal, že máme finanční základy jen pro evropské země a pro ty, sezn- ty daňové ráje, které jsou na seznamu. My jsme spíše bojovali za reporting eh, pro všechny jurisdikce, protože by se nám zdálo, že by to bylo příliš nejasné. Takže to byl ten kompromisní návrh. K tomu seznamu, k té černé listině hovoříte o opatrném optimismu. Myslím, že toto slovo jste použil. Uh, já jsem trošičku méně optimista, protože rada se snaží, a my to víme, ten seznam eh, rozdrobit, eh, zmenšit například eh, už ta nulová sazba daně už není považována za dostatečné kritérium pro zařazení na tuto listinu. Možná s tím nesouhlasíte, ale já mám pocit, že komise v této věci byla přece jen velmi ambiciozní, stejně jako my parlament a tady rada to trošičku snižuje. Takže co byste udělal, aby jsme se tedy vrátili k tomu, abychom to měli pro všechny daňové základy, nejen prostě pro to, o čem se tady hovořilo. Hodně se tady hovořilo také o daňové justici, o daňové spravedlnosti. Skutečný problém je, že daň placená společnostmi se čím dál více, nebo tedy daň, kterou by ty společnosti měly platit, se vzdaluje čím dál více od toho, co skutečně platí. A já se vracím k jednomu návrhu, který nám leží na srdci jako sociálním demokratům. Komise navrhla, klauzuly switch over ve směrnici proti daňovým podvodům. To odráželo ten strach z toho minimálního zdaňování. Nemohli bychom se v rámci debaty o akci zvrátit alespoň k té perspektivě minimální daně zdaní společnosti, protože nemůžeme akceptovat tu myšlenku, podle které nadnárodní společnosti v Evropě budou platit procento, tedy 1% daně nebo daně ve výši 1%, možná i méně protože to se týká všech, nejen tedy europoslanců, kteří jsou tím znepokojeni. Děkuji. Co se týče první otázky, tak jsem byl právě informován, že Velká Británie se permanentně zasazuje pro vynětí svých zárodských eh, území před Brexitem i po Brexitem. Bude to tedy složité, ale nyní máte slovo vy, pane komisaři. Velká Británie i nadále hraje pozitivní a proaktivní roli v boji proti uh, daňovým unikům a podvodům. Já jsem eh, si to potvrdil v rozhovorech eh, s jejich ministrem eh, financí. Co je to daňový ráj? Ten nedodržuje všechna pravidla. Ale my budeme mít ještě příležitost vést tuto debatu. Já budu velmi opatrný Vy jste položil, pane Morele, několik otázek. První k té listině. Když říkám, že jsem opatrně optimistický, tak si zatím stojím. Chci tu situaci vyjasnit u té nulové sazby, to určitě není dostatečný důvod pro zařazení na seznam, ale když ty jurisdikce praktikují offshoring, škodlivý offshoring, tak to tedy probíhá a potom tyto jurisdikce budou součástí procesu screeningu. Budeme to také zohledňovat postupem času, budeme se dívat na ten pokrok, kterého bylo dosaženo v boji proti daňovým únikům a podvodům, takže ano. Každý kompromis má své limity, my jsme ale tento akceptovali, protože si myslíme, že nám umožňuje provést listing, který bude eh, důvěryhodný. Pokud jde o eh, to veřejné CBCR, tak já od začátku zastávám jeden názor. Já jsem to říkal paní Žoli několikrát. Od prvního dne ve funkci komiseře jsem byl pro transparentnost v této oblasti a v rámci komise jsem za to bojoval. Ten kompromis, který někteří v Evropském parlamentu kritizovali, ale jiní ho zase považují za nadměrný, já si myslím, že je to velký kompromis. Je důležité, abychom šli tímto směrem, abychom udělali pokrok a potřebujeme také tlak Evropského parlamentu v této věci. Je to debata, ve které musíme pokračovat, boj, ve které musíme pokračovat, protože neskrývám před vámi, jsou zde velké výhrady k tomuto tématu. Pokud jde o efektivní zdaňování, tak když hovoříme o CCCTB, tak zde není žádný politický apetit, aby se zavedla minimální úroveň zdaňování v evropské směrnici. Je zde naopak jednoznačný odpor některých členských států, mnoha členských států jsou rozhodně proti. Pokud bychom chtěli jít touto cestou té minimální sazby, já si myslím, že by to, milo, že by to bylo kontraproduktivní, i by to mohlo ohrazit ty návrhy, které už jsou na stole. Já jsem spíše pro efektivní úroveň zdanování, což znamená, že zde nemůže být eh, na jedné straně nějaké nedostatečné zdaňování, nulové zdaňování a na druhé straně komise také zde má práci, která se týká těch eh, takzvaných státních podpor. Když se jedná o nějaké opravdu směšné sazby, nemůžeme mít za to, že je to normální. No, Milo za EPP, potom ještě Raymond Finch a ještě dva do CatchDI, tím bych seznam chtěl uzavřít. A pak, pane komisaři, budete-li souhlasit? Já mám jenom dva na tom seznamu. Chtěl jsem ten seznam uzavřít, pane kolego. Děkuji velmi stručně. Mě by zajímalo otázka zákonnosti a transparentnosti různých těch eh, center v Evropě nebo například monetární, monetárních centrech eh, v Lucembursku, na portugalských ostrovech a podobně. A jak to vidíte v souvislosti s transparentností a zákonností? Potom v souvislosti s Portugalskem my máme Mezinárodní obchodní centrum na Madejře, které je pro nás velice důležité pro generování Eh, zisku a my máme vysokou zadloženost 132 procent HDP a nyní tedy vládne sociální demokracie s extrémní levici a snaží se řešit portugalský eh, dluh. A část portugalského dluhu budou uplatit daňoví poplatníci EU. A ta lhůta splatnosti se zvýší na 60 let. A mě by zajímalo, jak to vidí komise. Děkuji za stručnou otázku, prosím, pane komisaři. Tady portugalská výsostná úsemí. Pokud jde o transparentnost, tak já si myslím, že je to zcela zásadní věc, kde jsme dosáhli velkého pokroku. A chceme, aby vznikla všude, pokud je o finanční údaje, o daňová rozhodnutí, v rámci CBCR, také povinnost poskytovat informace o všech relevantních otázkách, potom také ten rejstřík tady je velmi důležité, aby zde byl plynulejší přístup k dokladům, k dokumentům ze strany všech partnerů, kteří jsou účastní boje proti daňovým unikům a podvodům. Já od chvíle, co jsem v této funkci, hovořím o revoluci v oblasti transparentnosti. A myslím si, že tato revoluce hned tak neskončí. A pokud Evropský parlament, Evropská komise i členské státy, pokud chtějí jednat eh, upřímně, tak to musí být eh, velký a trvalý boj. Žijeme v době, kdy máme nové technologie a transparentnost ex ante eh, transparentnost ex ante není moc pozorována, když je transparentnost ex post, tak se tomu říká skandál. Takže já myslím, že potřebujeme rozhodně podporu vašeho výboru, abychom pracovali na této věci společně. Pokud jde o Portugalsko, já se do toho nebudu vměšovat. Trošičku se to totiž odlišuje od otázky eh, finanční transparentnosti, daňové transparentnosti. Už vůbec se nechci vměšovat do portugalské politiky, kterou tolik neznám. Ale pracujeme s portugalskou vládou, s portugalským parlamentem. Musí si na to dát velký pozor aby to snižování deficitu pokračovalo a já doufám, že tato země rychle, velmi rychle vystoupí z procedury nadměrného deficitu a to bude začátek nové etapy jejího evropského angažma. Pokud jde o tu pomoc, to je mnohem delikátnější. U jiných zemí, o které se taky starám, vidíme, že diskuze na toto téma není úplně jednoduchá. Děkuji, takže dlouhovou debatu budeme muset vést jindy a jinde. Nyní pan Raymond Finch jako poslední na řádném seznamu a pak ještě eh, tři eh, řečníci v rámci Catch the Eye a eh, tím ukončíme. Děkuji vám, pane komisaři, za vaši ochotu být k nám k dispozici déle. Pan Finch, děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Asi si uvědomujete, že tento parlament stejně tak jako komise jsou vášní je proti biznisu a obchodu. A to je také důvod naše, našeho postavení ve světě. Během mandátu tohoto výboru se proslýchá, že bychom měli deaktivovat FATKA. E, jaký je názor na e, tento zákon a myslíte, že komise bude implementovat tento zákon? a uvědomujeme si, že eh, některé finanční instituce právě kvůli FATKA eh, nechtějí jednat s USA. Uvědomujete si, že britské eh, podniky i občané by na tom byli lépe bez FATKA? Děkuji vám, to je obtížná otázka. Prosím. Já nevím, v jakém smyslu to říkáte, ale nemám pocit, že by komise nebo parlament byli proti Já si to mohu také přeložit dvěma způsoby, toto slovo. Pokud jde o to, abychom všem připomněli, že musíme být eh, dobrými a čestnými daňovými poplatníky, tak eh, to rozhodně neznamená, že někteří prostě budou platit a jiní platit nebudou, protože mají různé poradce, kteří dokáží využít různých velmi výhodných mechanismů. Je tedy třeba definovat eh, jistá pravidla. Nemyslím si ale, že bychom měli stavět proti sobě ekonomickou účinnost a transparentnost. Investice a transparentnost. Potřebujeme podniky, které fungují v Evropské unii Potřebujeme konkurenceschopné a silné ekonomiky a právě proto ten mechanismus, který zavádíme, nebo ty mechanismy, které zavádíme, jsou také ve prospěch podniků. Nejlepší příklad je CCCTB, protože to je mechanismus, který přispívá jak ke snižování zátěže podniků, zjednodušuje jim život a zároveň usnadňuje boj proti daňovým unikům a podvodům. Proto vás vyzývám, a to je politická zpráva z mé strany, abyste podpořili úsilí komise při přesvědčování členských států, že je třeba jít cestou toho společného konsolidovaného daňového základu. A já zdůrazňuji, aby tam byla opravdu ta tři C v angličtině, CCC, ne dvě. I když budeme postupovat ve dvou fázích, tak si myslím, že ten projekt se musí skutečně skompletovat, být úplný. Pokud jde o FATKA, jak jsem říkal, já si myslím, že ta směrnice DAC 2, která končí s tím bankovním tajemstvím, je skvělým krokem, jak zajistit eh, finanční transparentnost. Americký zákon má extrateritoriální aspekt. Naše členské státy podstatě souhlasili s tím, že budou dodržovat tu bilaterální dohodu a to si myslím, že je cesta, kterou bychom měli jít. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní třikrát po minutě a tím po vaší odpovědi uzavřeme zasedání. Ana Gomeš, jedna minuta. Já se vrátím k Portugalsku, pane Moskovici. Trojka, jejíž součástí je Evropská komise, je znepokojena tím, že jsme se mezi tím dověděli, že asi 22 miliard eur, takže jedna čtvrtina těch peněz, které byly zapůjčeny v tom programu, se v letech 2011 a 2014 přesunuli do daňových rájů bez jakékoliv eh, daňové kontroly. Parlament je znepokojen, ale znepokojuje se i komise? a žádá o informace. A také děkuji o informa- za informaci o problému s DPH. Potřebujeme ještě více informací. Chtěla jsem se zeptat, zda ty Freeport, které sídlí v Ženevě, v Singapuru, ale i v Lucemburku, zda vás to také znepokojuje jako centrum praní špinavých peněz a vyhýbání se placení daní. Děkuji, Bernd Luke. Děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste tak milé eh, přiznal, že jsem zde řekl něco relevantního. Doufám, že se shodneme i u dalších důležitých věcí, které zde pronesu, zvláště u, o právním základu článku 125 smlouvy o EU. Vy jste ale neodpověděl na moji otázku, proč dávají členské státy tak málo zdrojů k dispozici k tomu, aby řešili ta podezření. Vy jste byl ministrem financí eh, ve Francii a tam se zatím řeší 1% těch podezření, takže to je jenom 400 případů. Je možné, že členské státy řeknou, no ono se to nevyplatí, ten výnos eh, z těch víceprací, které tím vznikají, tím stíháním, eh, řešení těch podezření není dostatečný. Chtěl bych poprosit, mohla by se na to komise zeptat v členských státech pro náš výbor, protože musí být nějaká možnost kontroly zjistit, kolik by bylo dodatečných případů vybrání daní tím, že se budou řešit podezření v oblasti daňové trestné činnosti. A kdyby se to dalo zjistit v členských státech, kolik je tam práce administrativní a jaký je pak ten definitivní výnos, bylo by to docela přínosné. Děkuji. Děkuji panu Lukemu a nyní Louis Michel na minutu. Ano, pane komisaři, já blahopřeji. Já jsem byl členem té předcházející komise, takže mohu říci, že toto je poprvé, co zde cítíme tak silnou vůli a tak silné angažmá, jako je to vaše, takže blahopřeji. Dvě otázky, velmi jednoduché. Za prvé, máte odhad toho, kolik je zde ilegálních eh, schémat optimalizace a kolik je zde ten podíl legální, zákonné optimalizace, protože některé z těch věcí jsou morální, některé nemorální. Za druhé, ve stejném duchu máte možnost eh, vydat společnou definici daňových podvodů, daňové optimalizace, mechanismu daňového plánování agresivního typu, to znamená koncepty, které často uh, jsou základem eh, instrumentalizace některých činitelů. Děkuji, pane Micheli. Poslední kolo odpovědí. Pane komisaři, prosím. Ze všeho nejdříve odpovím Aně Gomeš. Ta otázka nebyla jen portugalská, zdaleka ne, i když eh, paní Gomeš je z Portugalska, to já vím. Já plně souhlasím eh, s tím vaším znepokojením. Právě tyto otázky jsou předmětem zájmu vašeho výboru. A zajímá to také komisi, pokud jde o ty, fran... ty reports, tak tam vás mohu říci, že my se o to opravdu zajímáme, je to předmětem naší práce. Pokud je o otázku pana Lukeho, já myslím, že už jsem na ně odpověděl, ale půjdu ještě dále. V rámci zprávy o směrnici DAC určitě požádáme o statistické a kvalitativní informace o dopadu výměny informací u všech členských států. A tyto informace budou potom veřejně k dispozici. Odvádíte, nebo uvádíte zde odhady, eh, říkáte, že jsou pesimistické. Já si myslím, že z jedné strany je zde jistý optimismus, eh, budou zde potřeba ještě další investice. Pokud je otázky Luje Michela, já mu děkuji za jeho pozbudivá slova. Zatím nemáme odhady, které by se týkaly těch zákonných či nezákonných praktik a jejich poměru. Začínáme na tom teprve pracovat. Já doufám, že budeme mít výsledky, informace, které si s vámi budeme moci vyměnit až budeme předkládat návrh o finančních zprostředkovatelích. Společná definice daňových podvodů, daňových úniků, daňové optimalizace a tak dále. Já myslím, <clears throat> že zde jasně vidíme, jaký je rozdíl. Podvést daňový úřad, to znamená nesplnit své povinnosti, neuplatnit zákon, nedodržet zákon. Takže to znamená prostě okrást legislativu. Pokud o daňovou optimalizaci, tak eh, v některých případech se zdá, že je to synonymum, nicméně znamená to využít existující mechanismy proto, aby podniky, především nadnárodní podniky, ale nejen, mohly minimalizovat své zdanění a aby zaplatili co nejnižší daň. A v tom boj proti daňovým podvodům a unikům, to znamená snižování daňového základu, přesouvání zisků, agresivní daňové plánování, to vše je součástí jednoho celku. Ale můžeme si ještě změnit informace na toto téma. Já tady nebudu improvizovat nějakou odpověď na tak konkrétní otázku v jedné minutě. Určitě se nad tím ještě zamyslím a postupně vám můžeme přes, poskytnout ještě další informace. Děkuji, pane komisaři, a výslovně bych chtěl jménem výboru poděkovat, že jste byl ochoten setrvat s námi o 16 minut déle. Máme pocit, že jste náš přesvědčený spojenec v boji eh, proti vyhýbání se daním a špinavý, praní špinavých peněz a za daňovou eh, spravedlnost. To je pro nás velmi důležité. V úvodu jste se zmiňoval o přístupu k dokumentům, o tom budeme dále debatovat na našem zasedání koordinátorů a především jste projevil ochotu ještě jednou navštívit náš výbor poté, co předložíte svůj návrh e, zprostředkovatelů e, nebo zprostředkovatelský návrh. Děkuji vám ještě jednou, tím uzavírám tuto část zasedání. Uděláme pětiminutovou přestávku a poté budeme pokračovat schůzí koordinátorů za zavřenými dveřmi s tím, že prosím všechny, kteří nejsou oprávnění účastnit se schůze koordinátorů, aby opustili náš sál. Děkuji vám.